Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Francouzští přátelé. Sind noch am verhandeln. Ještě o něčem jednají. Takže my, my tu tady máme te, Uzavřeli jsme důležitou problematiku s přáteli z výboru Libe, teď už jsme zase sami, e, pouze výbor Ekon a e, začneme e, nejprve rekonzultací. Na základě dopisu z 21. ledna vás mám informovat, že Koreper dospěl k politické zhodě ohledně mezibankovních poplatků u platbách přes platební karty vyslovil tedy souhlas a chtěl bych poukázat na to, že první čtení proběhlo v Dubnu ještě v minulém legislativním období. A minulý týden jsme dostali konsolidovaný text dohody mezi radou a parlamentou byl nám tedy zpřístupněn poslancům výboru Ekon a nyní o něm máme hlasovat. Zda s touto dohodou souhlasíme. To, a ještě než přikročíme k hlasování, tak dám slovo zpravodaji Pavlo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl požádat o podporu eh, v této důležité zprávě. Je to důležité, protože umožní našim občanům a spoluobčanům, aby platili méně bankovních poplatků, než kolik teď platí eh, s kreditní kartou. To je velice důležité. My jsme na tom spolupracovali s komisí i radou. Děkuji. Eh, ještě než dostaneme k hlasování, chtěl bych se zeptat, jestli všichni kolegové mají hlasovací karty. Zdá se, že ano. V tom případě eh, provedeme zkušební hlasování, tak aby všechny frakce mohly zůstat ve svých vymezených počtech. Takže prosím, hlasujte. Ještě šest kolegů nehlasovalo pět. Tak už roste počet zastrčených karet. Ještě čtyři kolegové eh, sice zastrčili kartu, ale ještě nehlasovali. Tak už to vypadá všechno v pořádku. V tom případě zavřeme hlasování. A testovací hlasování ukázalo, že všechny frakce dodržely počet poslanců, takže teď hlasujeme jmenovitě o výsledcích vyjednávání ohledně MIF 2. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Velkou většinou přijeto. Gratuluji našemu zpravodaji a celému vyjednávacímu týmu. E, plánuje se, že se to bude projednávat na plenárním zasedání v Dubnu, poté co e, text bude schválen právní službou, tedy právními lingvisty. aby text mohl být předložen k plenárnímu hlasování. Tím se dostáváme k hlasování o e, politice hospodářské soutěže. Spravodajem je pan Messerschmidt chce k tomu něco říci, nebo můžeme rovnou hlasovat? Já to řeknu velice krátce, pane předsedo, abychom mohli rychle hlasovat. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří přispěli v kompromisním duchu k, tomu, k této zprávě, takže já doufám, že máme možnost vyslat jasný, ne jednomyslný signál komisi ohledně budoucí podobě politice hospodářské soutěže Evropské unie. Děkuji, pane Messerschmitte, přikročíme tedy k hlasování. Kdo je pro kompromis A? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já bych to ověřil raději. Pozměňovací návrh 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 68, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 70, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 72. Nechcete ověřit? Dobře. Ověříme pozměňovací návrh 70. Bylo to požadováno, takže otevírám hlasování. Končím hlasování. Při rovnosti hlasů je to zamítnuto. Měl jsem pravdu, paní kolegyně. To bych jen chtěl konstatovat. Takže to, tento, tedy pan předseda má ostříží zrak. Pozměňovací návrh 72, kdo je pro? Proti? Teď to není tak jednoduché spočítat. Já myslím, že je to přijato. Ověříme dobře. Ověřujeme pozměňovací návrh 72, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A i tentokrát měl předseda pravdu, je to přijato. Pozměňovací návrh 74. 73 byl začleněn do kompromisu E. Kdo je pro 74? Proti? Zdrželi se? To ověříme rovnou. Otevírám hlasování o pozměňovacím návrhu 74. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 85, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme pozměňovací návrh 85. Otevírám hlasování a končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 86. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 90 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Pozměňovací návrh 91 pro. Proti. Zdrželi se. Já myslím, že zamítnuto, ale musíme to ověřit. Prosím, pozměňovací návrh 91. Otevírám hlasování. ST má o jednoho více. ST má o jednoho více. Mohl by prosím jeden. Dobře, už je to v pořádku, končím hlasování. Přijato. Kompromis E, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 97 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis F pro? Kompromis F pro, proti, zdrželi se, přijato. Ale rád to nechám ověřit, takže ověřujeme kompromis F, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Přeskočíme na pozměňovací návrh 108. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 109 pro, proti, zdrželi se, to bych rád nechal ověřit. Hlasujeme o 109. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 110 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 112 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 113 pro? Proti? Zdrželi se? Bohužel zamítnuto. Kompromis G pro? Eh, oddělené hlasování, omlouvám se, takže hlasujeme o první části a poté o druhé. Takže kdo je pro první část, zvedněte prosím ruku. Proti, zdrželi se, přijato. A druhá část, pro, proti, zdrželi se, to bych nechal ověřit. Hlasujeme o druhé části kompromisu F. Zahajuji hlasování. G, pardon. Končím hlasování. Zamítnuto. V tom případě musíme jít na 114. No, zpravodaj souhlasí, respektive tedy 100, 119. Pro, proti, zdrželi se, přijato 120 pro, proti, zdrželi se, přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 126 pro, proti, zdrželi se, já myslím, že zamítnu to, ale nechám to ověřit. Pozměňovací návrh 126. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 127. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 128. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 129 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 132 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 133 pro, proti, SD je proti, dobře. Zdrželi se. To musíme ověřit. 133 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 134, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To taky ověříme. 134. Ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 135 pro. Proti. Zdrželi se. Jasnou většinou přijato. 134, 136 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 137 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. V tom případě musíme hlasovat o původním textu odstavce 10, kdo je pro, odstavec 10 proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 139. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis I, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 143 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 144 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 153 pro, prosím, zvedněte pořádně ruce, aby to bylo vidět, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 154 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 155 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 156 pro. Proti. Zdrželi se. To necháme ověřit. Já myslím, že přijato. Ověříme 156. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Správně jsem to viděl. 157. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 158. Dobře, takže ověříme 157. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 158. Takže 158 pro, proti, zdrželi se. To také ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 160 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 162 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 164 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis K. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis L pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 168 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 171 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Dobře, ověříme 171. Zahajuji hlasování. 171. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 173 pro. Proti. Zdrželi se. To také ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 174 pro, proti, zdrželi se, jsem neviděl koordinátory, protože nezvedají ruce přijato. Pozměňovací návrh 175 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 176 pro, proti, zdrželi se, to necháme ověřit, já myslím, že zamítnuto. 176, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Tak, to je dobře, že jsme to ověřili. 177 pro, proti, zdrželi se, přijato. 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se, já myslím, že přijato. Přijato. 185 pro, proti, zdrželi se, přijato. 186 pro, proti, zdrželi se, přijato. 188 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Pozměňovací návrh 189. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 190. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. V tom případě hlasujeme o původním textu odstavce 14. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Proti? zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 191. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. Ověřujeme 191, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 192 pro, proti, zdrželi se, přijato. 193 pro, proti, zdrželi se, přijato. 194 pro, proti, zdrželi se, přijato. 195 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 196 pro, proti, zdrželi se, přijato. 197 pro, proti, zdrželi se, to ověříme. 197. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 198 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 199 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 200 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Originální text, odstavce 15 pro, proti, zdrželi se, to bych eh, raději ověřil. Hlasujeme o původním textu odstavce 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis M. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 206. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 207. Pro? Proti? Zdrželi se? Nejsem si jistý, protože u liberálů to není pořádně vidět. Ověříme 207. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 208. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 209. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis N. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 211. Pro. Proti. Zdrželi se. To ověříme. Pozměňovací návrh 211. Zahajuji hlasování. 211. Ať už je to kdekoliv. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Teď je to jasné, předtím to jasné nebylo. Zamítnuto 212. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 213 pro? Proti? Ne, omlouvám se, máte pravdu. Teď tady 214, tam to odpadá, to kdo je pro? 214 nyní. Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 215 pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že přijato, ale necháme to ověřit. 215. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 216 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 217 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 218 byla začleněna do kompromisu F, takže musíme hlasovat o originálním textu. Původní text odstavce 18. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Ano. Pozměňovací návrh 219 pro. Proti. Zdrželi se. To ověříme, jak požaduje pan Langen, takže ověřujeme bod 219, kdo je pro, respektive. Tak teď je to tedy jasné, takže můžeme to požadovat za přijaté. 220. Já se omlouvám, obě dvě největší frakce hlasovaly na jednou pro, předtím ne. Vy, vy ano, ale druhá největší frakce ne. Takže teď pozměňovací návrh 220. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis O. Ano, můžeme to nechat ověřit. Pozměňovací návrh 220 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Kompromis O jako Oscar. Tady je oddělené hlasování, nejprve první část. Kdo je pro první část, prosím zvedněte ruku, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 225 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Můžeme to ověřit. 225. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Jasně zamítnuto. 226 pro, proti, zdrželi se, přijato. 227 pro, proti, zdrželi se, Ano, tak to je pokryto 226, takže teď jsme u 230. 230, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 231 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 232 pro, proti, zdrželi se, přijato. 233 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 239 pro, proti, zdrželi se, to bych raději nechal ověřit. Ověřujeme 239, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 240 pro, proti, zdrželi se, přijato. 241 pro, proti, zdrželi se, přijato. 242 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 247 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 248 pro? Proti? Zdrželi se? Velkou většinou přijato. 249 pro? Proti? Ještě větší většinou přijato. 250 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 252 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis R jako Richard. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 256. Pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis S jako Samuel pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměnovací návrh 259 pro, proti, zdrželi se, to ověříme, 259, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Kompromis T jako Teodor. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 262. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 263. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 264. Pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. A u liberály bych prosil, aby se podíleli na hlasování. Aby, tedy, aby zvedali lépe ruce. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Děkuji, pokračujeme. 265. To je pro 265. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Ověřujeme 265. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 266. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 267 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Originální text odstavce 26 pro? proti, zdrželi se, přijato. 273 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text odstavce 27 pro. Ne, ověříme? Dobře. Ověřujeme 273. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 273. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to zamítnuto. Takže teď hlasujeme o originálním textu odstavce 27. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Pozměňovací návrh 274 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 275 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis V jako Viktor pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 283 pro, Je tady možné hlasovat unblock? Podle mého seznamu ne. Takže dobře, 283 pro, proti, zdrželi se, přijato. 284 pro, proti, zdrželi se, přijato. 285 pro, proti, zdrželi se, přijato. 286 pro, proti, zdrželi se, přijato. 287. To bylo, to bylo jasné. 286 byla jasná. Já bych se vsadil s kolegou Gigoldem, ale dobře, ověříme to na zvláštní přání zelených. Hlasujeme, zahajuji hlasování. O 286 se končím hlasování a překvapivě přijato. To je moje výhoda, že sedím tady vpředu. 287 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak už zase zvolním do normálního tempa. Kompromis 2 TV jako Wilfried pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 28. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 29. Ověříme, dobře, ověřujeme 28. Zahajuji hlasování. 28. Pro, pro ty z vás, kdo nerozumíme bavorské Němčině, hlasovali všichni. Přijato. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Stejnou většinou přijato. Ano, od liberálů bych chtěl nějaké upozornění. Takže dobře, o, o, zahajuji hlasování o 29. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Dobře, zamítnuto. Děkuji Werneru Langenovi. Kompromis X. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, úvodní ustanovení C, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 44, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 45, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Z pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis AA pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh AB, kompromis AB pro, proti, zdrželi se, přijato. Citace 1. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text úvodního ustanovení 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Úvodní ustanovení 3, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení 4, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4, Já ale vidím, že e, ostatní skupiny s tím nesouhlasí, omlouvám se. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 5 pro. Tak už jsme skoro u konce proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 pro. Ne, omlouvám se. Původní text. Ještě, že vás tady máme dohled AVKO. Pozměňovací návrh 6. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď platí stejné pravidlo, jak se, jsem se právě dozvěděl, takže pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Úvodní ustanovení 11. Původní text pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 10 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovat... Neomlouvám se, úvodní ustanovení 16, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Originál úvodní ustanovení 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text úvodních ustanovení 27 až 41 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Pozměňovací návrh 19. Pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. Pozměňovací návrh 19 ověřujeme. Hlas, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To také ověříme. Pozměňovací návrh 20 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21. Pro. Proti? Zdrželi se? To také ověříme. Takže zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 21. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Teď IMKO odstavec 1. Nebo to můžeme eh, v bloku? Dobře, takže odstavec 1. Kdo je pro? Proti? Tak to ověříme rovnou. Odstavec 1 od IMKO zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Imko odstavec 2, kdo je pro? Dobře, tak teď od dvojky až po 19. Můžeme to hlasovat z bloku? Dobře, takže všechno kromě odstavce 12. Takže hlasujeme o IMCO 2, 7, 8, 9, 15, 18, 19. Ano, já, já, já jsem řekl 12, kdybyste poslouchal, pane profesore. Já jsem říkal všechno kromě 12 poté. Omlouvám se. Je to, to, to, je, to je chyba. O odstavci 15 se má hlasovat zvlášť. Dobře říká předseda, ale vy jste řekl 12. Dobře, tak teď eh, hlasujeme o 2, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď IMKO, odstavec 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže můžeme zase unblock 18, 19, Dobře, děkujeme pane zpravodaji, děkuji. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme hlasovat o celé zprávě jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a zpráva je přijata 51 hlasů pro, 2 proti, 4 zdržení. zdržení. Blahopřeji e, s panu zpravodaji a stínovým zpravodajům. Hlasování o Evropské investiční bance jsme posunuli, e, takže teď je hlasování u konce, dáme si na dvě minuty pauzu. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, darf dann in unserer Tagesordnung fortfahren. Tak vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. Body 13, 14 a 15 vezmeme dohromady. Budeme se zabývat udělením absolutoria za rok 2013 u finančních orgánů. Já jsem zpravodem pro všechny tři ty zprávy, takže budu mluvit dál já. A chtěl bych proto požádat všechny kolegy. Doufáme, že vás nebudeme uh, rušit ve vašich osobních diskuzích, uh, říká pan předseda. Děkuji vám. Co se týče tedy udělení absolutoria všech tří evropských orgánů, musíme připravit stanovisko pro výbor pro kontrolu rozpočtu A já mám tu čest, že jsem zpravodajem u všech tří zpráv. Chtěl bych poděkovat kolegům za veškeré pozměňovací návrhy, které předložili. Bylo jich 26 eh, pro Evropský orgán pro bankovnictví, 23 eh, pro cené papíry a trhy a 25 pro eh, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zeměstnické penzijní pojištění. To jsou tedy ty tři tématiky, které už byly probrány v mých eh, předchozích eh, stanoviscích. Jedná se o priority, o kontrolu, eh, o modus operandi a o financování všech tří orgánů. Jedná se o to, jaký, podle jakého modelu budou financovány tyto tři orgány. A mm, v rámci EBA e se zabýváme také zvláštní zprávou číslo 5 loňského roku, Eh, z účetního dvora ohledně dohledu nad bankovnictvím eh, v rámci bankovní unie a vůbec tedy ohledně struktur dohledu. Pozměňovací návrhy eh, Mohu říci, že přišlo mnoho pozměňovacích návrhů, které mají celou řadu styčných bodů, a to napříč politickými skupinami. Pan předseda se přerušil a obrací se k asistentům socialistické skupiny, kteří pokračují svoji konverzaci. Eh, je tu tedy eh, celá řada prvků, které jsou mezi sebou provázány z jednotlivých politických skupin. A proto já doufám, že u hlasování se nám podaří dosáhnout dobrého eh, výsledku a dobrého řešení u všech těch tří agentur. Jedná se tedy o tři orgány, je zapotřebí u nich mm, jasně uznat a stanovit priority a nepřehnat jejich mandát. Jak, jde o to, jaké body můžeme sestavit do společného eh, textu a také eh, jak je eh, financovat tyto orgány. Chceme navýšit úkoly abychom v podstatě navýšili požadavky na finanční prostředky. Což samozřejmě roztáčí takový eh, koloběh, který není v našem eh, zájmu. Musíme tedy najít kompromis. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů, které se týkají financování všech tří orgánů a já si myslím, že by bylo vhodné v rámci činnosti našeho eh, výboru abychom se zabývali dalším vývojem těchto orgánů a v souvislosti s tím také financování těchto tří orgánů. Eh, zda mají být tedy financovány prostřednictvím rozpočtu nebo zde mají být financovány stoprocentně eh, příjemci a nebo zda má být využíván sdílený model. To je zapotřebí probrat. Tento problém eh, ale nedokážeme hned vyřešit, musíme ho proskoumat a případně jej předložit jako kompromisní návrh. Když zvažuji, jaké tu jsou Ehm, myšlenkové převisy mezi jednotlivými politickými skupinami, tak si myslím, že půjdou sestavit kompromisní návrhy. A ohledně těch prvních návrhů už včera jsem toto všechno, tento, tý, tento text zaslal eh, vyjednávacím týmům. Také tu jsou pozměňovací návrhy, které se týkají ochrany spotřebitelů. Eh, spotřebitelé žádají větší, nebo tedy návrhy o, pozně, eh, o tuto změnu žádají větší autoritu u daných orgánů. Já bych chtěl aby se potvrdil, eh, potvrdil právní princip prostřednictvím ehm, orgánů, eh, nicméně k tomu musí být tedy legitimní orgány, které toto zdůvodní, jako je komise a rada. Eh, další posměvací návrhy se zmiňují o tom, že tyto orgány v rámci informací, komunikace, žádosti o, o odpovědi jsou velice aktivní ve sestavování společného kodexu, který by měl být připojen k tomu, co už zde bylo řečeno, tedy o těch právních principech. Takže to je v podstatě několik oblastí pozměňovacích návrhů. Chtěl bych ještě jednou poděkovat eh, kolegům za celou řadu pozměňovacích návrhů, které mi poslali a doufám, že se nám podaří dosáhnout kompromisů, které budou přijatelné pro všechny a pak přejdeme k druhé fázi eh, a to tak, aby to, co my tady rozhodneme, aby bylo pokud možno přijato také ve výboru pro kontrolu rozpočtu a ti sestaví následně zprávu pro veškeré agentury Evropské unie. To je tedy všechno, co se týká mě jako zpravodaje. Nyní bych chtěl dát slovo eh, stínovým zpravodajům a potom dalším kolegům, kteří by rádi promluvili a přidali se do diskuse. Za socialisty a demokraty. Ole Ludvíkson, prosím. Tak, Feru. Děkuji za slovo. Já bych nejprve chtěl poděkovat zpravodaji za um, skvělou spolupráci a jsem přesvědčen o tom, že tento proces uh, je na správné cestě. Pokud jde o uh, právo revize, tak u všechny tři tyto dozorčí úřady uh, podali účty v souladu s právem a správně. Konstatuji, že, ne, ne, že nikdo nespochybňuje eh, toto rozhodnutí a hlavní závěr tedy je, že absolutorium lze udělit. V návrhu stanoviska od zpravodaje a v pozměňovacích návrzích eh, jde o mandát těchto dozorčích úřadů. A v tady musíme najít určitou eh, rovnováhu. Na jednu stranu tyto úřady by měli samozřejmě, respektive neměli by jednat mimo svůj mandát, což je možná důležité konstatovat. Na druhé straně e, ale musíme zdůraznit, že tyto úřady by měly využít stávajícího mandátu naplno a musí jim být poskytnuty zdroje, které jsou k tomu potřeba ve zvláštní strávě o EBA e, účetní dvůr konstatoval, že EBA e nemá dostatek zdrojů na to, aby plnila svůj mandát. To je poměrně zásadní e, postřeh a v žádném případě to by to tedy nemělo platit pro všechny tři organizace protože toto podfinancování samozřejmě nechceme. patrně nej, tedy v případě e, ochrany spotřebitelů jsou ještě největší rezervy. Tady je velký potenciál, e, pozitivní potenciál v tom, že úřady by měly každý zvlášť i dohromady být aktivnější, pokud jde o ochranu spotřebitele. E, to je potřeba také zdůraznit. Já se samozřejmě těším na další konstruktivní proces Eh, a myslím si, že dospějeme k fungujícímu kompromisnímu řešení v horizontu týdnu a děkuji za spolupráci a myslím si, že to určitě dovedeme do rozumného konce. Děkuji. Děkuji kolegu Ludvigsonovi a nyní za ECR profesor Bernd Luke. Děkuji, pane předsedo, a v personální unii také zpravodaji v této zprávy. Já bych se chtěl vyjádřit krátce a budu se držet to, té struktury vašich úvodních poznámek. Nejprve pokud jde o všeobecné poznámky k dozorčím úřadům tak my klademe důraz na to, aby v těchto e, obecných poznámkách bylo zdůrazněno, že tyto úřady byly zřízeny proto, aby e, koordinovali práci národních dozorčích úřadů, tedy že tu e, musí být zdůrazněn princip subsidiarity. Takže možná ta formulace, která je v kompromisu A, která je navržena, by měla být ještě e, pozměněna, nemělo by se tam psát o e, zásadní funkci, ale spíše o, o funkci orientované na cíl, cílově orientované funkci dozorčích úřadů. E, chceme to tak mít také proto, že e, v druhém bodě té vaší struktury, tedy priority a prostředky k dispozici, tady nám stejně jako vám e, leží na srdci, aby se hospodařilo úsporně. A proto bychom chtěli nejprve využít zdroje, které existují na národní úrovni není. No, proto považujeme za správné, že zpráva požaduje, aby dozorčí úřady se striktně držely svého mandáty a nepokus, nepokoušeli se brát na sebe další úkoly. Nicméně jsme skeptičtí, pokud jde o formulace, eh, které eh, už nyní hovoří o podfinancování v první fázi existence dozorčích úřadů, protože to samozřejmě ještě předjímá další rozpočtové úpravy a myslím si, že to není dostatečně podložené. Proto tady bychom byli pro zdrženlivější formulaci. Zejména také bychom možná smazali první větu z kompromisu B. Pokud jde o modely financování, které jsou tady zmíněny ve třetím bodě, eh, tak tady považujeme za důležité ve smra, to považujeme za důležité zmínit, ale jsme toho názoru, že tady nejde o financování ze samostatné kapitoly eh, evropského rozpočtu a že ty náklady by měly být přeleženy na účastníky trhu, kteří profitují eh, z tohoto dozoru respektive kteří jsou objektem tohoto dozoru. Proto tady jsme proti e, tomu, aby, byly aby byla vyčleněna zvláštní část rozpočtu a prosíme o to, aby tato e, formulace, e, respektive kompromis D, aby eh, opravdu šlo tady o to, aby, aby to financovali eh, aby to bylo financováno přímo u zdrojů. Eh, pokud jde o další bod, tak já souhlasím, souhlasím s, s tím, že to musíme formulovat velice opatrně, protože argumenty jsou tady velice správné a neměli bychom se pokoušet prostřednictvím, prostřednictvím dozorčích orgánů nějakým způsobem reformovat právní situaci. Děkuji za liberální frakci Nils Torvald. Děkuji, pane předsedo. My už jsme o, o tom poměrně hodně eh, namluvili a proto vás nebudu, abych vás nenudil, pokusím se mluvit německy, protože legrace občas musí být. Příliš mnoho se toho nezměnilo a proto i já jsem podal určité pozměňovací návrhy a doufám, že tyto pozměňovací návrhy jsou dostatečně liberální a proto věřím, že nalezneme kompromisy a posuneme se vpřed. abych příliš nepřetěžoval tlumočníky, tak bych teď raději v tomto procvičování Němčiny nepokračoval. Každopádně eh, kolega Luke snad alespoň něčemu rozuměl a to je dobře. Děkuji. Děkuji, jako někdo, kdo pochází z jihu Německa, tak mohu říci, že i já jsem rozuměl. Já, jsem, já, jsem, já bych chtěl vyzvat pana Torvalce, aby nadále pokračoval v Němčině, bylo to velice dobré. Ano, říká předseda, ale to ještě neznamená, že jsme rozuměli. Každopádně já jsem rozuměl velice dobře. Takže děkuji. Zague McCarthy, prosím. Thank you. Eh. Děkuji, pane předsedo díky vašemu úsilí v této práci na vypracování stanoviska ohledně těchto absolutorií vy eh, přinášíte celou řadu pozitivních věcí pro eh, i naši politickou skupinu. Pro nás zásadní věcí je eh, základní, jsou základní orgány, které se týkají bankovní unie. Budeme hovořit o rámci, který podle nás neslouží eh, občanům a, a potřebám reálných ekonomik. A navíc nezajišťuje to maximální úroveň demokratické eh, spoluúčasti v tomto kontextu se musíme zabývat tedy i E, kromě jiných věcí i konkrétně demokratickým deficitem, který podle nás protože e, e, naši občané necítí, že by měli možnost přispění k těmto procesům a necítí dostatek demokracie. Děkuji a za zelené Sven Gold. Eh, nejprve, pokud jde o tu zprávu, tak i o kompromisní návrhy, eh, tak eh, si myslím, že máme podobnou linii a vítáme to. A chtěl bych k tomu ještě říci, že z našeho pohledu Eh, samozřejmě eh, chceme eh, z pozice parlamentu dát mandát k ochraně spotřebitelů těm třem agenturám a proto bychom měli být opatrní s případnou kritikou v případě, že ten mandát naplňují. Což mimochodem platí i pro právo na ty pokyny. Pokyny guidelines jsou součástí stávajícího nařízení o těchto třech agenturách a právě v případě EOPA. Eh, je velice pochybné, eh, zda je máme kritizovat za to, že vůbec pracují, protože to tady není žádný Omnibus 2, eh, tady není žádný právní rámec pro ty agentury a, a to proto, že ráda nebyla, rada nebyla schopná se shodnout a právě proto tyto agentury už několik let prakticky nedostávají žádné detailní úkoly v legislativě tak v podstatě jinak, když se, podíváte, tak z toho příliš mnoho nenaděláme. Dává tedy smysl, aby dozorčí e, úřady e, koordinovaly, ale měli by se také sami zamyslet nad tím, kde potřebují e, silnější harmonizaci. To neznamená, že bychom si měli toto pravomoc odejmout, tu pravomoc psát zákony, ale tam, kde mají dozorčí úřady přeshraniční problémy, tak tam by s námi mohli spolupracovat a vést pohovory o tom, kde by si představovali silnější harmonizaci. To považuji za správné, pokud nám se to nebude líbit, tak jim to řekneme, tak jako jsme to udělali dnes ráno. To, právo si musíme, eh, po, to právo si musíme podržet pokud máme dojem, že s pomocí, eh, pomocí dodatku pomocí malého písma se pokouší provozovat politiku, eh, tak to musíme řešit a proto musíme být opatrní. A proto nejsme toho názoru, že naše pozměňovací návrhy k EVA 17, eh, ESMA 15 eh, a k EOPA pozměňovací návrh jsou pokryty tím kompromisem a eh, jsme i nadále toho názoru, že agentury v oblasti ochrany spotřebitelů by měly být proaktivní a prostřednictvím této zprávy nechceme nějak e, povzbuzovat. Ale jinak, jak říkám, ty hrubé rysy, e, financování a tak dále, s tím jsme srozuměni a mě by zajímalo od těch, kteří tady naznačovali, že by snad mohli výjít i s méně prostředky, tak jestli byly ty agentury někdy navštívit. Kdo tam byl, tak ví, že, ti, že ty agentury pracují s minimem zdrojů a e, a pracují s velkým počtem směrnic, a e, dalších textů a bylo by tedy zajímavé vědět, jak by mohly být ještě z méně prostředky. To mně připadá úplně mimo realitu. Ta realita je taková, že agentury e, mají mnoho zákonem daných e, úkolů, a přesto rada, zejména rada, jim odmítá dát odpovídající prostředky s tím výsledkem, že zejména ESMA nemůže, dodrž, nemůže plnit těch čím dál více úkolů. Oni mají e, závazek, e, oni mají povinnost něco udělat a v podstatě jsou nuceny jednat proti, protiprávně, protože to objektivně nezvládnou. A proto je důležité, aby parlament e, také se chopil své zodpovědnosti v rámci, zprávách, v rámci zpráv o rozpočtu, se o to neustále snaží, tedy o to, aby agentury mohli mít ještě méně těch přenesených úkolů. To platí do jisté míry pro ESMA i pro EBA. A u EOPA ta pravá práce teprve ještě začne. Děkuji, hlásí se ještě někdo další? Eliza. Krishna. Um, <laughs> eh, Já bych se chtěla zabývat některými aspekty, které už byly tedy přede mnou zmíněny. Eh, zejména eh, kolega Ludvík, kdy co říkal kolega Sven Gigold. Tyto orgány, tyto agentury či organizace, tak pro ně není důležité zablokovat si určitou, určitou část rozpočtu, protože víme, že jejich rozpočty fungují po léta a že došlo k akumulaci neefektivity, jak už jsme mnohokrát konstatovali v naší analýze. Ale musíme si uvědomovat jednu věc. Tyto orgány vznikly před několika lety teprve, takže procházejí fázi usazování a především musí reagovat technicky ve vysoké kvalitě na legislativu, které je obrovské množství a možná před lety ani neexistovala. My teď v praxi jsme odvedli obrovský kus práce. Jak už eh, říkala pan předseda, taky za eh, práce minulého mandátu eh, je zapotřebí se podívat, kolik dokumentů vlastně bylo uveřejněno. Je jich spousta, spousta práce se provedla. A tyto mladé agentury, tyto mladé orgány, které sotva vznikly, teď dostávají příkazy, žádosti, žádosti o informace. A to je opravdu velice zodpovědná práce a snaží se e, zaplnit eh, nedostatky z minulosti. Takže říci teď, že omezíme rozpočty, v tomto případě nebude fungovat, když teď těmto orgánům omezíme rozpočet. Dojdeme k negativnímu dopadu a budeme diskreditovat to, co sami jsme vykonali. Protože ořežeme eh, prostředky, které budou mít k dispozici tyto agentury. To je moje první poznámka. Za druhé jsem chtěla říci, a to je cíl této eh, legislativy. Legislativu máme a teď je jí zapotřebí aplikovat adekvátním způsobem. A je zapotřebí také jednat eh, v souladu a kompatibilně s vnitřním trhem. Vykonali jsme obrovské úsilí, abychom vytvořili horizontální legislativu pro vnitřní trh. A nyní poskytněme prostředky těmto orgánům, aby mohli rozvíjet eh, specifické podmínky k aplikaci, tedy potřebují k tomu adekvátní rozpočet. A pak další zdroje příjmů eh, do jejich rozpočtu. No všichni víme, že tu už jsou určitá omezení. I co se týče dohledu těchto orgánů. Prostě jsou tu určitá omezení i pro jejich eh, financování. Já bych nechtěla využívat dodatečné finanční prostředky, ale chci, abychom si všichni uvědomovali, že tu jsou jisté meze, ke kterým můžeme dojít, pokud budeme žádat určitý orgán, aby e, zasahoval ve větší míře a přitom měl méně prostředků. To všechno musíme mít na paměti. Na to jsem chtěla nás všechny upozornit. Já vím, že vám ne, neříkám nic e, nového, protože už to kolegové uvedli eh, v různých předchozích eh, příspěvcích, ale jedná se téměř o naléhavou situaci, protože musíme hájit práci těchto orgánů, které nedávno vznikly. My jsme je postavili do této situace a oni musí produkovat výsledky, k kterým byly vytvořeny. Děkuji. Děkuji. Dále se nikdo nehlásí o slovo. Z dotyčných agentur tu také nikdo není. V tom případě si nasadíte si teď přesedno na druhou židli zažidli, předsed, zpravodaje a poděkuji za všechny příspěvky. Pouze říkám, že my jsme teď v rámci procedury absolutoria. My neformulujeme nový právní základ pro ty tři agentury, právě tak neformulujeme nový financovací základ. Takže těžko reagovat na tyto návrhy. Dlouhodobě se to samozřejmě musí řešit a, po, a musíme k nějakému řešení dospět, protože Nicméně na tomto, na tomto místě se o tom můžeme pouze zmiňovat, ale nemůžeme, o tom, nemůžeme to řešit. Zatím nemáme žádná čísla z rozpočtu, e, takže se o tom zabývat můžeme, ale to financování by mělo jak, to, jak, je to stojí, jak to stojí v základním nařízení, by měli řešit tedy sami. Ale my se v parlamentu e, budeme pokusovat e, pokoušet to schvalovat. Je tedy zapotřebí, aby tady byly eh, dostatečné finance. To je jenom taková poznámka na okraj. O tom je potřeba ještě nějaká zásadnější diskuze. Eh, Teď můžeme tedy eh, hovořit o, o tom, že by měla proběhnout nějaká reforma základního nařízení, ale ne v rámci absolutoria. Dále jsou tu určité rozdíly tak jak to u demokratického hlasování bývá, do jaké míry ty pokyny guidelines mají být použity. Já jsem sám byl u EOPy eh, ve Frankfurtu a tam jsem neobdivoval eh, pouze tu budovu a tamní skyline, skyline. Ona ta budova není zase tak vysoká a je na špatné straně Mohanu, ale to už je jiná historie eh, Předseda ECB hledí dolů na EOPu. Otázka ale je, jestli e, instituce, která samozřejmě e, má dva právní základy, e, jestli má vyvíjet technické standardy a aktiv přenesené pravomoci a jestli by tedy se neměl nějak snížit objem dokumentů, který produkuje. To je základní otázka, kterou se můžeme zabývat a já si myslím, že to je důležité téma, které může být zmíněno v rámci procesu eh, absolutoria, protože je potřeba eh, zajistit eh, aby pokud se bude postupovat podle pokynů, které zatím jsou ještě v legislativním procesu, Teď tedy nehovořím ke kolegu Langenovi, ale my vyjednáváme zatím o, eh, eh, eh, e o EIB 2, na čem patrně bude EOPA pracovat, tak EOPA e nemůže jaksi předvídat, jaksi předem, předem nastavovat standardy, o kterých legislativa zatím ještě jedná. To je dilema, které bychom rádi řešili a je to zatím takové abstraktní a já si ale myslím, že, to, že by to stálo za zmínku. Nebo e, jak je na tom e, ESMA, tam má na webové stránce otázky a odpovědi. To nejsou žádné pokyny, ale e, ESMA už tím, jak si dává, předává úkoly národním úřadům, které vypadají velice nevinně a nenápadně na webových stránkách ESMA ale jsou tak trochu právně závazné, jsou to právně závazná oznámení. A tady už jsou určité pochybnosti, e, do jaké míry je to pokryto základním nařízením, e, kde samozřejmě se hovoří o těch pokynech, ale e, Týká se toho otázka, do jaké míry tyto pokyny jdou, do jaké míry může jít tato seberegulace, jak jsou tyto pokyny rozsáhlé a právě e, u e, právě F, ESMA si často stěžuje, že má spoustu práce e, s prosazováním MIFID 2, s prosazováním MRD, s prosazováním EMIR a tak dále. A to jsou, to jsou tedy všechno věci, na kterých ESMA musí pracovat a k tomu nemá dostatečný právní základ, aby mohla konat. A u EBA je takový zvláštní problém, o kterém je také potřeba diskutovat. V rámci e, bankovní unie a dozorčí činnosti Evropské centrální banky e, tak eh, tam vlastně EBA má dohlížet na dohlížitele, tedy na ty národní dozorčí úřady. A kdo tady vlastně eh, definuje, eh, kdo definuje pravidla pro budoucnost? EBA bude rozhodovat o svých pokynech, anebo ECB bude o reálném o reálném chodu pro těch 128 bank. Tady by bylo dobré mít nějakou jednotnou knihu pravidel pro 19 dozorčích struktur v rámci eurozóny. To nejsou triviální problémy, kterými se musíme zabývat a nesmí to v konečném důsledku znamenat, alespoň podle mého přesvědčení, že um, že nastane jaksi nezdravá konkurence mezi uh, EBA a ECB o tom, kdo má v čem slovo a kdo vymyslí lepší pravidla. Já si tedy myslím, že v podstatě eh, základní nařízení tady nedává eh, mandát, eh, který je dostatečný. A to tedy já vím, že to patří na jiné místo než do absolutoria, ale předesílám, že to musíme řešit někdy jindy, někde jinde. Jakožto zpravodaj snad ještě eh, jsem chtěl eh, tuto svou pozici nastínit. Jak říkám, tak pokud jde o kompromisní pozměňovací návrhy z různých frakcí, eh, tak já jsem je rozeslal je to v angličtině a já doufám, že se nám podaří dosáhnout koncensu protože ve výboru pro rozpočtovou kontrolu eh, jsou úspěšní pouze, když Ekon eh, jedná sehraně. Je to první eh, úkol, který ty agentury musí podstoupit. Takže ještě jednou děkuji. A ještě bych chtěl upozornit, že hlasování v našem výboru proběhne na zasedání 23. a 24. února hlasování ve výboru pro rozpočtovou kontrolu 24. března. A vzhledem k, ke smluvně daným e, podmínkám e, se bude hlasovat o zprávě výboru KONT na druhém dubnovém plenárním zasedání. Lhuta pro pozměňovací návrhy je tedy tím také daná. Tím jsme uzavřeli tento bod pořadu jednání a já se dívám, jestli náš host už tady je jestli už můžeme začít s bodem 16, což je zpráva o e, e, dialogu o regulaci finančních trhů. Jinak tedy přerušuji zasedání, dokud pan Ruso z komise nepřijde. Nebo on čeká venku. Aha, tak dáme si minutu pauzu, aby, aby zástupce komise mohl dorazit do našeho výboru. Thank you very much indeed. We could move on to the next item. Dobrý den, velice děkuji za pozornost. Můžeme se tedy dostat k dalšímu bodu. Je to tedy debriefing s panem Oliverem Gersonem, který je zástupce generálního ředitele příslušného otvoru Evropské komise, který nás eh, informuje ohledně nejnovějšího rozvoje dialogu o regulaci finančních trhů mezi EU a USA. Poslední kolo se konalo ve Washingtonu 12. ledna tohoto roku. E, také e, tam byla tady výměna názorů a také diskuse o posílení spolupráce a také o sdílených zájmech mezi EU a USA a také o tom, že zapotřebí provádět silné e, standardy a zamyslet se také nad agendou regulativní spolupráce. Následovat bude také diskuse. Eh, bude to na základě systému CatchDI. Vítám se tady pan Orsana, dávám, vám tím, dávám mu tímto slovo. I hope this is the good one. Thank you very much. Sorry, I'm just... Děkuji. Já se omlouvám, dorazil jsem trošku později, stále ještě se to, trošku ztrácím v těchto uh, kuloárech Evropského parlamentu. Děkuji za možnost vést tento debriefing o dialogu o regulaci finančních trhů mezi EU a USA. Poslední kolo se konalo před několika týdny 12. ledna 2015, tedy bylo to ve Washingtonu, to předchozí kolo se konalo v Bruselu v červenci, je to tedy dialog, který se odehrává dvakrát do roka. 15. ledna byla zveřejněna zpráva. Mám pocit, že snad eh, tedy Evropský parlament už ji má k dispozici. Schůzka byla konstruktivní, vedla se ve velice pozitivním duchu. Eh, k, jasně jí dominovala diskuse, která se týká režimu ekvivalence které, eh, ohledně derivat, derivátů. Hm, zatím to jde dobře, ale ještě se k tomu vrátím podrobněji, až se dostanu k tomu bodu konkrétně. Máme zde tedy poslední vyjádření všech klíčových agentur, zejména DC, DC FTC, FDAC, EPAOB a tak dále. A také samozřejmě i máme vyjádření kolegů eh, z ministerstva, z amerického eh, ministerstva financí. Dovolte mi dát vám takový určitý stručný debriefing a pak rád odpovím všechny dotazy. Můžeme se pak zaměřit na něco i podrobněji. Mohu říci, že asi nejvýraznější část diskusí se týkala eh, režimu derivátů. Víte asi, že jsme zapojeni do této diskuse z USA už asi roka půl. Mm, tato diskuse se za posledního předseda pana Genslera trošku zbrzdila. Potom tedy s dalším předsedou jsme dosáhli určitého pokroku a teď je zde nový předseda, pan Tim Messert. Takže to bylo v červenci. Zatím jsme ještě nedosáhli takového stádia, abychom mohli říci, že už jsou zde takové podmínky, které by tedy byly cílem. Zatím tam ještě nejsme. Já sám jedu do USA příští týden a tam už snad proběhnou ty závěrečné diskuse. USA navrhuje možnost určité registrace, ale ne, vlastně nebyla tam možnost nějaké výjimky pro evropské občany, eh, protože v USA platí dot frankův zákon. Nicméně USA nabídli celou řadu různých e, opatření na celou řadu požadavků, takže teď ještě hovoříme o podrobnostech, které se toho týkají. Také nyní projednáváme provádění té dodatečné e, toho, tohoto systému. Mělo by se to vlastně obracet na do, dozorové orgány ne přímo na aktéry na trhu, takže o tom teď jednáme, ty diskuse zatím probíhají dobře a už zcela jistě jsme blízko toho, abychom dosáhli dohody v tomto bodu. Jakmile se dohodnou parametry takzvaných regulatorních rozdílů, tak pak to bude orgán ESMA, který bude hlavním orgánem v tom, který má vést určité další e, diskuse mezi hlavními dozorujícími orgány. Myslíme si, že je velice důležité, aby, klíčová, aby zde byly určité klíčové principy, e, na kterých bude založena tato spolupráce. Čili to, byla ta, to byly ty hlavní diskuse, tato diskuse stále ještě probíhá a pak eh, jsem také ještě mm, v těch dnech vedl techničtější schůzky a myslím si, že ještě zřejmě ty schůzky budou pokračovat příští týden, protože tento týden jsme dostali další návrh CFTC. Ten návrh je poměrně pozbudivý, ale ještě to vyžaduje další podrobná jednání. Teď, pokud bych se vyjádřil k těm jednotlivým bodům podle jejich důležitosti, tak mohu říci, že asi druhý nejdůležitější bod se týče stanovení eh, normativů, kritérií, benchmarků. Evropská strana vysvětlila, kde se nacházíme v legislativním procesu, eh, tedy konkrétně, jak jsou na tom spoluzákonodárci. Komise navrhla už eh, určitou legislativu ohledně kritérií. A pak je samozřejmě otázkou, co mají v plánu USA. Hmm, ohledně provádění principu IOSCO. Zatím tedy s nimi vedeme ještě rozhovory, abychom pochopili, zda americká strana má zájem eh, schválit takovou legislativu, aby tam tedy nebyla pouze autoregulace, eh, jak tomu bylo doposud. Za třetí, provádění pravidla Volker. Americká strana nás informovala a my jsme opět e, informovali o tom tedy, jak to vypadá e, na radě, jak to vypadá v parlamentu, jak to vypadá tedy Eh, na, za ehm, na této otázce, která se týká bank. Eh, USA eh, doufá, že do července tohoto roku již bude toto pravidlo Volker zavedeno. Je, a také se um, přemýšlí o potenciálních extrateritoriálních dopadech provádění pravidla Volker a je tedy úsilí o to, aby tyto dopady byly minimalizovány. Dále, co se týče sekuritizace, tak my jsme vysvětlili, proč se domníváme, že je zapotřebí mít zde vysoce kvalitní trh eh, s těmi zajišťovacími eh, sekuritizačními prostředky. Zejména je to důležité v těch částech Evropy, kde je mm, obtížnější financování bank. Chtěli, hovořili jsme o tom, že je důležité mít taková opatření, která by posílila růst v Evropě. A chtěli jsme také Eh, informovat USA i další mezinárodní fora o této iniciativě. Chtěl bych říci, že Ministerstvo financí a FED na to každý reagoval jinak. FED se k tomu stavil spíše zdráhavě eh, k jakékoliv takové iniciativě na, v této oblasti na mezinárodním poli protože oni tedy se domnívají nebo nevidí, že by v USA byly nějaké takové problémy a proto nevidí důvod, proč by se měl prosazovat nějaký takový mezinárodní rámec pro sekuritizaci. Navíc vlastně oni by pak museli jaksi v uvozovkách ehm, dávat razítka nebo nějakým způsobem potvrzovat ehm, tu kvalitu. Na druhé straně ministerstvo financí vyjádřilo mnohem více pochopení eh, toho, že by to mohlo být něco, co by podnítilo a znovu oživilo růst v Evropě, takže by to bylo důležité i pro makroekonomickou situaci, protože právě podnícení růstu v Evropské unii je něco, co by i USA z toho makroekonomického pohledu mělo podporovat v Evropě. Zaznamenali jsme dobrou spolupráci v oblasti pojišťovnictví, Obě strany se zavázaly k určitým věcem. Jsou zde dohody, je zde snaha vlastně odejmout zajišťovací eh, kolaterály. Ještě zde musí být eh, nový návrh vyjednávací, vyjednávacího mandátu, který musí schválit rada. To je tedy z té naší strany. USA už nepotřebují další mandát, nicméně musí ještě řádně informovat eh, svého zákonodárce, tedy na základě zákona Dodd-Frank. Pokud by komise získala vyjednávací mandát, tak my souhlasíme s tím, že ta jednání by mohla za- začít někdy v květnu tohoto roku. Dále jsme pokročili v oblasti auditů, vztahy mezi příslušnými um, útvary komise a PCAOB jsou dobré a tyto vztahy se dále prohlubují. PCAOB souhlasili s tím, aby byly učiněny určité závazky, aby ty závazky také byly postupně plněny, aby se byl tedy konkrétní rámec pro spolupráci mezi EU a USA. Také se tyto obě strany ujistily o obou strané spolehlivosti, věrohodnosti. A pokud by se toto všechno realizovalo, tak by to zcela jistě bylo dobré pro upevnění transatlantických eh, vztahů v oblasti spolupráce. Také ještě musím říci, že jsme museli jaksi strpět 20 minut eh, vysvětlování toho, jak, jak je vztah USA k Eh, bazilejskému výboru, že tedy eh, my jsme museli vysvětlit, že většina těch rozdílů v obou jurisdikcích se vlastně týká toho, jak se zachází s takzvanými CVA a jak víme, tak v Bazilii se to zatím teď přeskoumává, probíhá tam revize, takže jakmile ta revize bude dokončena, tak poté mm, Evropská unie zahrne výsledky tohoto přeskumu do svého právního rámce. Tím by se vlastně i ty rozdíly mohly odstranit. A spoluzákonodárci se rozhodli, že by měli mírně pozměnit eh, bazilejské požadavky. Mm, dělá se to tedy také eh, se zachováním svrchovanosti všech spoluzákonodárců v Evropě. A mm, pak je to tedy otázkou, zda i americká strana vlastně provede podobnou úpravu. Nakonec jsme také ještě hovořili o mm, usnesení Non-Bank Resolution. Je to také velice důležité i na mezinárodním poli. Je to také klíčové <clears throat> pro FSB. Vyjádřili jsme, že komise má minimálně snahu přinést návrh, který se týká eh, centrálních zúčtovacích stran CCP. Zatím ještě vedeme diskuse na komisi a kolegium komisařů zatím se ještě neschodlo, zatím ještě nemáme jasná vodítka, zda by tam měly být tedy ještě další, zda by tam měla být ještě další legislativa, která se také týká ostatních nebankovních institucí a zda by k té legislativě mělo dojít eh, dříve nebo později. Nakonec jsme ještě hovořili o um, věci, anglicky tedy tílak. Um, ehm, Američané by chtěli poznat, pos, počkat na výsledky eh, QIS. E my jsme jim sdělili, že co se týče nás, tak my jsme v odlišné situaci než USA, protože e, Evropská unie má MRL, na rozdíl od USA, my se domníváme, že ten systém MRL stačí pro tento účel a jako výsledek eh, QIS bychom chtěli to, aby systém MRL byl mírně, byl mírně pozměněn, aby to tedy jste bylo, aby to bylo kompatibilní, nikoli méně přísné. Takže je důležité, aby na všechny banky se uplatňovaly stejné standardy, abyste nebyl dvojí metr a zároveň tedy počkáme ještě na, to, na tu poslední kalibraci v FSB, ještě předtím, než se zamyslím nad tím, zda eh, mm, předložit eh, příslušný návrh, abychom tedy ten systém TILAK zahrnuli do ehm, komunitárního práva. Takže tím se vlastně skončili, nebo tím se vlastně končí Eh, ty prozatímní diskuze a velice rád odpovím vaše případné dotazy. Děkuji. A teď nejprve pan Lamasur. Oui, merci, Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji vám také, pane eh, řediteli. Děkuji za toto velice detailní Eh, informování. Já mám takovou obecnější poznámku. Komise, a konkrétně tedy pan Barnier za minulého mandátu, který v tom hrál klíčovou úlohu, vytvořil určitou eh, cestovní mapu eh, textů, ve kterých přijala iniciativu komise a upřesnil aktualizoval, jak se postupuje tedy při přijímání těchto legislativních textů, kam až se došlo na základě těch rozhodnutí G20, k nímž došlo po eh, Lehman Brothers. Z americké strany ten základní text eh, spočíval eh, v zákonu Dodd-Frank, což je velice dlouhý a složitý text, Eh, obtížně se dešifruje z naší strany Atlantiku, pokud na to nemáte experty. A já se chci zeptat, eh, teď po několika letech, jsme schopni udělat si jakousi přesnější představu o tom, co se skutečně děje ve Spojených státech? na této straně, protože ten sektor se už vymanil z těch hlavních problémů a obecně se říká, že všechno záleží na tom, jak se budou eh, aplikovat ty eh, prováděcí předpisy po těch revizích, po těch reformách, prostě jak se ten zákon eh, Dodd-Frank a, a další předpisy budou aplikovat. Tedy co se týče právní americké situace v současnosti, můžeme hm, učinit závěr, že mají všechno, co potřebovali už připraveno, tu, tu svoji, ten domácí úkol, který jim byl doporučen G20 vykonat. A ta stanoviska, která jsme přijali a naše pozice, které jsme přijali, jak to vypadá na jejich straně? Ehm, je tam větší konvergence než spíš divergence, která by bránila dalšímu pokračování? Děkuji. Děkuji vám, pane Lamasure. Předám slovo paní Alize Ferreira za koordinátoři. Za koordinátory. Děkuji vám. Já bych také chtěla především poděkovat. za mm, tuto zprávu, protože váš příspěvek považuji za nesmírně důležitý. A chtěla bych už teď požádat eh, pana eh, ředitele Žerára Oliviera Garcese, aby nám eh, poskytoval více informací o některých konkrétních prvcích. Za prvé, tyto bilaterální tato bilaterální vyjednávání, která byla uspořádána za daného časového úseku, nám ukazují, že my se snažíme zblížit s tou druhou stranou Atlantiku, ale stále tu jsou rozdíly, které se týkají především finančních trhů. Jsou tu pořád ještě rozdíly na obou březích Atlantiku. Takže se tážu, ten materiál, který máme před sebou, pracuje na něm komise například v souvislosti s typem? Všechny tyto informace, které vznikly na základě vyjednávání, a to jsou složitá, obtížná vyjednávání, jak jsou ty závěry z těchto vyjednávání používány a jak jsou spatřovány s ohledem na globálnější dohodu, jako je TTIP, kterou teď připravujeme. A ten finanční aspekt, jak eh, souvisí E, s prací v dalších sektorech, jako je energetika, výzkum, rozvoj, zemědělství a, a další oblasti, neboli jak jsou ty poznatky, které jednou byly získané, využívány dál. A když se komise účastní takovýchto jednání, do jaké míry má mandát a má k dispozici nějaké meze, za které nesmí žít, Máte nějaký mandát v tomto smyslu, když začínáte jednat? A potom ještě jednou se chci zeptat, jaká pojítka jsou mezi vámi a vašimi kolegy v komisi, kteří pracují na té typu. Neboli, jinými slovy, jaká je evropská strategie v této oblasti. Aniž bychom tedy vytvářeli závěr, že uh, nepochybně je zapotřebí chránit tento sektor před jakýmkoliv dalším vyjednáváním a že je zapotřebí jej využívat pro další e, vyjednávání. E, ale my bychom rádi od vás slyšeli více informací o tom rámci, pokud nám je tedy můžete říci. Děkuji. Jako další paní Fanny Ferojsen. Uh, Děkuji vám. Eh, pane předsedající, také chci poděkovat zástupci komise za tuto aktualizaci informací. Chci se zeptat na ta kritéria, na benchmarks. Trochu mě překvapilo, když jste říkal, že, eh, že mluvíte o počí s ekvivalenci ve třetích zemích a že tu, že tu byly ne, že, nebo nebyly nějaké návrhy na legislativu. Já jsem zpravodajka v tomto Eh, aspektu a eh, pro mě bylo úplně jasné v jiných tedy eh, kontextech, že oni vůbec nemají v úmyslu se přiblížit našim legislativním návrhům. Můžete nám to trochu lépe vysvětlit na základě těch diskuzí, které jste vedl v této, o tomto tématu? Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo, kolegové? Pan Debakr a to bude velice stručně, také chci poděkovat eh, komisi za to, že eh, vyslala se zástupce. My teď diskutujeme o nové legislativě týkající se eh, kolaterálu ve finančním systému a cených papírů. Také jste diskutovali o těchto tématech, ať už formálně či neformálně s protistranou, například FSB stále si ještě vytvoří standardy pro ten takzvaný haircut, Eh, a pot, nebo čekají na to, eh, až se toto vyjedná v Evropské unii, až budeme tou legislativu, nebo o tom diskutují, eh, už chtějí teď standardizovat. Děkuji. Děkuji, pane Debakré. Pane Langene. Já jsem bohužel neslyšel tu úvodní prezentaci, ale mám jenom velice krátkou otázku, která navazuje na to, co řekla kolegyně van Nieuwenhuizen. Jak to vypadá vyvážeností vůči Emir. Tady je celá řada nezodpovězených otázek a mě by zejména zajímalo, eh, jak, hodnotit, jak hodnotíte to, zda v druhé eh, polovině Obamovy administrativy se nějak změnily vztahy v Senátu a kongresu. Děkuji, pokud není žádná další otázka, tak já bych také chtěl položit otázku která se týká zahrnutí finančních služeb do eh, TTIP. Zajímalo by mě, eh, jestli eh, by pan ředitel k tomu chtěl něco říci a zda by bylo možné zahrnout finanční služby. A v případě, že zahrnuty nebudou, což se doufejme nestane, jestli je tu nějaká druhá nejlepší možnost. Dávám nyní tedy slovo panu Garsenovi. Děkuji vám, pane předsedo. Abych odpověděl panu Lamasurovi. Je jasné od samého počátku, jsme k tomu měli různé přístupy. Američany. Američané si zvolili vytvoření určitého rámce e, s tou výhodou, že budou mít přehled a následně tedy zaplňovali toto území. My jsme šli e, tou cestou, že e, budeme řešit jeden text po druhém, i proto, že to odpovídá naší právní tradici. V průběhu času bylo komplikované zjistit, kam jsme vůbec došli. Bylo to opravdu složité. Nejen z americké eh, strany, jak víte, eh, vážné poslankyně, vážení poslanci, odehrála se více než eh, stovka přijetí různých aktů přinesené pravomoci a jiných aktů. A a dokud nejsou přijaty, v podstatě legislativa eh, ne, není aplikovatelná. Takže my jsme tak trošku eh, řešili podobný problém jako američané. Eh, oni možná trochu méně než my, protože my máme takovou, takový způsob budování institucí, že velice silně specifikujeme texty, Eh, na úrovni 1 a, a 2. Často američané mají federální eh, systém v této oblasti, takže oni delegují pravomoci. A jak víte, my máme 28 členských států, které jsou v některých případech koordinované z evropské úrovně. A my jsme se nemuseli zabývat určitými specifikacemi. Ono to má určité výhody, ale také nevýhody. A samozřejmě to ovlivňuje eh, rychlost postupu v té kolektivní práci. Takže ono to je opravdu komplikované. Dlouho eh, Američané byli před námi, postupovali rychleji, ohledně například eh, Emíru. My jsme se snažili je dostihnout to je ta otázka, kterou kladl pan doktor Langen. V oblasti bank platí to tež. Protože jsme neprošli legislativním postupem, eh, oni začali mnohem později než my, protože my jsme vedli celou tu diskuzi tady eh, v rámci SEDER 4 a podobně, takže Eh, nakonec eh, jsme se dostali eh, v podstatě ke stejné etapě na stejno s obou dvou stran. Vytvořili jsme architekturu na základě bazilejské dohody a snažili jsme se přiblížit tomu textu což se vysvětluje tím, že američané používají 19 bank amerických eh, využívala, využívá Bazilej 3. Eh, evropské banky nyní eh, se museli zhodnotit to, co je specifické pro evropské banky, pro evropské státy, například u kooperativ a podobně. Co se týče konvergencí a divergencí, to je možná to nejzajímavější. Diskuze, které jsme vedli ohledně ekvivalenci u emíra, nevyplývají z rozdílu vzájemných cílů, protože náš cíl je společný. E, to směřování G20 hovoří jasně. Bylo, bylo zapotřebí patřičně zareagovat. A my jsme tak činili, ale my jsme dostatečně e, nehovořili o logice toho, jak toto budeme uskutečňovat. Takže z toho vyplývá, že naše přístupy jsou odlišné. My máme určitou legislativu, máme tu dva organice, DC a SISE, které mají velké rozhodovací pravomoci při aplikaci textu. Jak víte, rozhodovací pravomoci, no to velice těžko říká, eh, u evropských agentur, eh, které se zabývají vnitřním trhem, eh, mají určité pravomoci a pak tu jsou pravomoci členských států, takže zapotřebí se dostat na tu úroveň specifikace. Eh, objektivně v rámci primární sekundární legislativy je to příliš vysoká úroveň. Nicméně se musíme držet těchto principů. Já bych chtěl zmínit, ohledně toho zda hovořím o těch herkatech, těch lehkých změnách. My chceme především e, zlepšit vzájemné e, porozumění, tak e, abychom také mohli informovat Evropský parlament, když už máme takovéto texty. To samozřejmě není nic proti ničemu, ale jde o to, abychom se řídili správnou eh, logikou, abychom eh, postupovali správně tak, abychom zjistili, zda tedy vytvoříme eh, a posteriori nějaké mechanizmy, nebo zda budeme postupovat souběžně v této spolupráci. Rozhodnutí CCP jsou globální ze své podstaty Ehm, podobné je to u bankovní asociace. Takže tady budou minimální systematické problémy, systémové problémy. A je nesmírně pravděpodobné, že evropské i americké orgány minimálně budou schopny eh, řešit eh, problémy v této oblasti. Je zapotřebí diagnostikovat eh, situaci, najít správné nástroje, které budou kompatibilní a proto já bych chtěl navrhnout. Navrhoval jsem americkým eh, protistranám, abychom postupovali tímto směrem velice záhy. Eh, pokud na základě naší analýzy ty, té diagnostiky zjistíme, že konvergujeme, tak abychom se snažili najít takový text, který bude obsahovat i základní koncepce tak, abychom měli společnou diagnostiku a společnou možnost řešení problému. A pak samozřejmě je na Evropském parlamentu, eh, aby se také vyslovil. Eh, co se týče kritérií, benchmark, abych to řekl hezky, já to chápu podobně jako vy, oni si myslí, že samoregulace je fajn a že dobře funguje. A um, my si myslíme, že to tak není, že, že, na, že z nedávné historie je vidět, že to zas tak dobré není. Že to potřebuje určitý regulační rámec a, a veřejnou intervenci. Nicméně americká protistrana se nevyjádřila jasně ohledně nějaké definitivní pozice. Eh, neboli ne, toho, že jako určitě nebudou mít žádnou legislativu v této oblasti. Pokud mohu říci, a my jsme poukázali na to, že pokud nebudou mít žádnou legislativu, tak to nebude žádný základ pro další postup. Což by způsobilo otázku, zda tu tedy má být ta uh, druhá možnost, ta druhá nejlepší možnost, protože to je v zájmu evropského průmyslu, aby se mohl aby se mohl spolehnout na benchmarky, které budou společné americké i evropské. A dnešním úmyslem tedy není jako vstupovat do detailů eh, těch předchozích eh, vyjednávání ohledně eh, Emíra, kde jsme se zabili CFDC. jsme s ní sedli, takže mm, jsme neměli čas eh, projednat všechno najednou. Vidím, že pan Langenon opustil sál. Eh, myslím, že jsem už odpověděl v tom mm, svém úvodním prohlášení, ale abych to zestručnil, ta diskuze se, společné, se Spojenými státy o CFDC byla velice komplikovaná. A opravdu eh, složitá, strastiplná v minulosti, tak od eh, září loňského roku můžeme říci, pan Masad dal novou, nový stimul eh, z americké strany a teď je to jasná vůle dosáhnout uspokojivé dohody. Dlouho jsme se snažili prosadit vzájem vzájem, nebo vyřešit vzájemné rozdíly v registračním procesu a už nám zbývají jenom poslední eh, eh, věci. Samozřejmě, že to jsou právě ty nejkomplikovanější, které je zapotřebí vyřešit. A skutečně doufáme, že v následujících několika málo měsících se nám podaří cíle dosáhnout. A budeme mít eh, připravné prostředky pro rozhodnutí o ekvivalenci. Máme tu také lhůtu 15. května. A teď to byla otázka paní Elizy Ferry. Ta také souvisí s otázkou pana předsedy o té typu. FMRD je dobré fórum pro vzájemnou informovanost, pro lepší porozumění nebo vzájemný konsensus, vzájemnou informaci. Není to vyjednávací forum, které by řešilo nějaké spory. Tak to nebylo vytvořeno s tímto cílem. Dobře, když vyjádříte eh, eh, svá stanoviska, eh, určité problémy, tak můžeme postupovat dál a jednat s, americký, s americkou protistranou. Eh, do určité míry je to takový nástroj, který umožňuje eh, hlubší a eh, rozsáhlejší diskuzi s protistranou, čím dosáhneme nezanedbatelných výsledků, ale je to nástroj, který má prostě svůj rozměr a může se zabývat regulační rámce například mezi EU a Spojenými státy. V tomto smyslu je to tedy něco jiného než co bylo mm, chápáno v rámci eh, té typu. Já bych váhal to nazvat tou eh, druhou možností, druhou nejlepší možností. Ano, je to užitečné, ale ono to není úplně stejné. A co se týče regulační konvergence, tak mm, to není závazné pro nikoho. Eh, ano, máme mm, určitá stanoviska ke kritériím a to je všechno a tím v podstatě ta diskuze končí. A to souvisí s otázkou paní Ferreiry. Myslím, že stanovisko komise je v tomto jasné. Já budu mluvit velice opatrně, protože, jak víte, nemáme hlavní eh, zodpovědnost za vyjednávání té typu. A je jasné, že co všechno bylo vykonáno ve finančních službách, musí být chápáno v rámci globální účetního pohledu, vyváženosti těch vyjednávání. Nicméně tedy tím stanoviskem komise posud bylo, že věříme, že by bylo vhodné, aby se zahájila jednání o kapitole v finančních službách v té typu a jsme přesvědčeni, že takováto diskuze by měla mít ve svém rozsahu jak eh, re, konvergenci regu, regulace, eh, tak přístup na trhy a eh, bylo by zapotřebí diskutovat o přístupu na trh v rámci těch, té možné regulace. To je tedy na základě toho, co bylo v legislativním procesu před Evropským eh, parlamentem. Legislativa je pro nás eh, ústředním prvkem a mm, eh, primární legislativa a druhodné právo velice jasně spojuje regulační konvergenci s otázkou přístupu na trh, protože nemůžeme poskytnout ekvivalenci Eh, když nebudeme mít eh, jasnou legislativu základní. My nežádáme celý svět, aby regulačně postupovalo jako my. Nicméně je tu otázka konvergence na úrovni norem, a to proto, aby bylo možné eh, umožnit přístup na trh ne evropským finančním hráčům nebo aktérům. To jsem tedy chtěl říci k té typu. Já teď nevím eh, nic eh, podrobnějšího o další strategii komise, eh, jakým způsobem chtějí dál směřovat vyjednávání o té typu. Takže ta deklarovaná pozice komise je taková, jak jsem ji právě zmínil. Paní Ferreira se také ptala, jak prakticky bilaterální jednání probíhají a jak e, jsou provázána s T-typem. No, ona nejsou provázána s T-typem, protože se dějí tak, jako vždycky. To znamená, že kdykoliv máme nějaký problém ohledně regulační konvergence s americkými kolegy, tak se snažíme jej vyřešit v nejlepším zájmu našich i jejich uh, tržních aktérů, tržních subjektů Eh, což znamená, že, bude, že chceme mít efektivní sadu pravidel, aby tedy tito aktéři neměli dvě sady pravidel, kterými by se museli řídit a snažíme se podporovat transatlantický trh pro finanční trhy, jak jen to je možné. Tam, kde eh, se můžeme navzájem na sebe spolehnout, eh, Co se týče derivátu například, jsme takto postupovali, máme to potenciálně ohledně kritérií. Vstupujeme nyní do fáze neformálních jednání, snažíme se vyřešit e, problémy, které jsou nastoleny, což je přesně ten postup, kterým jsme se řídili u derivátu například. Já teď nevím, jestli tu je nějaká souvislost, protože my to nespojíme s TTIPem, uh, eh, oni taky ne. Uh, naše jednání fungovalo i před začátkem vyjednávání TTIPu. I když eh, by TTIP neuspěl, tak my budeme postupovat dál, protože pokud máme nějaký problém s tím, že tu jsou dvojí normy, tak se musíme snažit tu situaci vyřešit. V tomto vlastně je to, je to hlavní moto. Samozřejmě čím lepší tyto, mm, tento proces funguje, uh, Eh, tak eh, to bude podobné, jak říkají američané, že eh, pak žádný TTIP nebudeme potřebovat. V těchto no pravidla pro něj nicméně my chceme, abychom postupovali dál a mohli zajistit, že na trhu bude bezpečné prostředí. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Ersene. Tímto jsme tedy dokončili bod číslo 16. Bod číslo 17 je bod různé. Pokud k němu nic nemáte, přejdeme k bodu 18 a to je příští schůze. Ta se bude konat 23. února od 15 do 18.30 a následně 24. února od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30. Děkuji vám mnohokrát za pozornost.